Okay, friends, uh, welcome to this meet. Přátelé, uh, vítejte na naše zasedání, uh, které bude věnováno pouze hlasovacím hlasování. Doufám, že všichni máte hlasovací karty. A my začínáme uh, pozdělací návrhem číslo 15. To je pro, proti, zdrželi se schváleno. 295 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 295 elektronicky. Dvěstě devadesát pět. Prověřujeme. Takže hlasujete pro nebo proti pomocí hlasovacího zařízení. Ano, končím hlasování. Je to zamítnuto 23 hlasy. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 296 pro, a pardon, ten odpadá. Kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno. Třista jednička odpadá, 302, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní kompromis H, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis N, pro, proti, zdrželi se schváleno. 309 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto. Pro jistotu ověříme. 309. za hlasování. 309. Končím hlasování. Zamítnuto. 310 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 311 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, řekla bych. Prověříme 311. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. Rovnosti hlasů. Nyní 313 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak 314 je staženo, 315 také. Text komise v článku 2.1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A hlasujeme 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dobrá, prověříme 22. Pardon? To byl pozměňovací návrh 22 a my prověříme elektronicky zájem hlasování. Končím hlasování. Schváleno 26 hlasy. Nyní 23 spolu s 321. Kdo je pro? proti, zdrželi se, nevidím. Musíme to prověřit. 23 a 321. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 26 hlasy. Nyní 24 pro, proti, zdrželi se Je to schváleno, řekla by. Prověříme 24. Takže eh, hlasování proběhlo a je to zamítnuto o 6 hlasů. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, řekl bych stejně, ale prověříme 25. Zahajuji hlasování 25. Končím hlasování. Zamítnut. Eh, pardon, je to schváleno. Schváleno rozdílem 4 hlasů. 322 pro, proti, zdrželi se schváleno. 324 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní kompromis I pro, proti, zdrželi se, schváleno. 342 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Omlouvám se, 342 odpadla, neboť jsme schválili 309. Eh, nyní 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 343 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 27 pro. Eh, ne, 27 eh, nehlasujeme. tak přece jenom je hlasujeme 27, kdo je pro, proti, zželi se schváleno 344 pro, proti, zdrželi se schváleno 345 odpadá, taktéž 346 a nyní máme 28 eh, a 347. Budeme hlasovat nyní. Ne, ty nám také odpadly. Kompromis je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis K pro, proti, zdrželi se schváleno. Tři pro, proti, zdrželi se schváleno, 355 pro, proti, zdrželi se schváleno, 356 nám odpadá, kompromis L pro, proti, zdrželi se schváleno, 360 pro, proti, zdrželi se schváleno, 300 61 nám odpadá, 340 a 341 jsou identické. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis M pro, proti, zdrželi se schváleno. 367 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se schváleno, 32 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, ale prověříme, 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 368. Takže hlasujeme. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 33 pro. Proti zdrželi se, schváleno. Kompromis O, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 371 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 307 prověříme 371, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třista sedmdesát pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 372 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se schváleno, 373 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 374 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 376 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis Q pro, proti, zdrželi se schváleno, 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, prověříme 40, Končím hlasování. Zamítnuto rozdílem tří hlasů. Kompromis R pro, proti, zdrželi se schváleno. 385 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 385. Zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. Kompromis S. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pardon, schváleno. Schváleno. Kompromis T. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 397 98, 99 a 400. Ano? Kde je pro? To jsou čtyři identické pozměňovací návrhy. Takže kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 402 403 a 404 dohromady. To je pro 402, 3 a 4. 401 odpadla. Takže 402, 3, 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 41 pro, proti zdrželi se zamítnuto, prověříme 41, zájem hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 405 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 406 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 407 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřicet dva pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 42 pro, eh, tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování 42 schváleno rozdílem jednoho hlasu. Kompromis U pro, proti, zdrželi se schváleno. 411 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 412 pro, proti, zdrželi se schváleno, 413 odpadá, kompromis V pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 418 a 419, to je pro, proti, zdrželi se schváleno. 420 a 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis X pro, proti, zdrželi se schváleno. 428 pro, proti, zdrželi se zamítnuto prověříme 428, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 429 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 430 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 43, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přebývá jeden hlas za EPP. A nyní je to zamítnuto dvěma hlasy. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se schváleno, 45 pro, proti, zdrželi se schváleno, řekla bych. Dobře, prověříme 45. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 434 kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto, řekla bych. Kompromis A a pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis A, B pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno kompromis A C pro, proti, zdrželi se schváleno. Tak. Dále kompromis AD pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AE pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 58, to nám odpovídá, a tak je 458, dále 59 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis AF pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmdesát pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromis AG pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AH pro, proti, zdrželi se schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se schváleno. 88 nám odpadá, kompromis AI pro, proti, zdrželi se schváleno. 98. Pan Kosa pro, proti, zdrželi se schváleno. 328 a 29. Kdo je pro? 98 byla schválena, takže nyní hlasujeme 328 a 29. Budeme hlasovat 328 a 329 dohromady pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 330 a 331 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 332 a 333 dohromady pro, proti, zdrželi se schváleno, pardon, o zamítnuto, prověříme, 332 a 333 zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. 335, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 334 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dobře, prověříme 334. Eh, takže prosím, eh, ještě jedno, 334 chceme zkontrolovat, ano, takže zahájí hlasování. Končím hlasování, je schváleno. 338 a 339 jde pro, proti, zdrželi se schváleno. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis A je, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AK, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AL, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 127, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AM, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AN, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AO, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 139, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AP, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 499, o tom nemusíme hlasovat. Ne, musíme o něm hlasovat, takže 499, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme návrh 499. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. A 32 hlasy. Kompromis AQ, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 150, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AR, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AS, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AT, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní návrh 162, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AU, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A V, kompromis, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 175, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A dvojité V, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 191, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AX, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 510, ten odpadá. A stejně tak 511, takže kompromis AY, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Pět kde pro, proti, zdrželi se přijato. 337, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 336 ten padá. Kompromis AZ, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis BA, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 553, kdo je pro, proti, zamítnuto. Návrh 554, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 555, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 555, zahajuji hlasování. A nyní uzavírám hlasování. A přijato o tři hlasy. 231, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 232. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 233. Kdo je pro? Prověříme si 232, ano. Zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. A přijato. A nyní 233, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme si to prověřit. Zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování a zamítnu to. Návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 239, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Prověříme 239, Zahaju hlasování. Zavírám hlasování. Ano a zamítnuto. Nyní návrh 3, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 240, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejete si prověřit 240, ano. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a zamítnu to.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 Hlasování ukončeno a zamítnuto. 245, kdo je pro? Proti? A raději bych to prověřila. Takže 245, zahajuji hlasování. Nyní 245. -ka. Takže hlasování ukončeno a přijato 35 hlasy. A nyní návrh 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis B, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 249 a 250 společně, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 251, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 252, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 254, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 255, 56 a 257 společně, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 253, ten padá, 258, kde pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 5, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 259, kdo je pro, proti, zdrželi se. Musíme prověřit 259, zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno a zamítnuto 29 hlasy. Návrh 260. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 261, kdo je pro, proti, zdrželi se. Řekla bych, že zamítnuto, ale prověříme 261. Hlasování je ukončeno a přijato opět hlasů. Návrh 6 ten padá, takže kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dvěstě šedesát sedm, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedmička, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme sedmičku. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno a zamítnuto. Návrh 268, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 279, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě osmdesát, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 281, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devítka, kdo je pro, proti, přijato. 282, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 285, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se zam, pardon, při, přijato. 289, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Lingvistický návrh ale nyní hlasujeme o jedenáctce, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Dvanáctka, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 291, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 13, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14, ten padá. 292 ten také padá. 293 padá. A 294 O tom bychom měli hlasovat. Takže 294, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska takto obměněném. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Když jste hlasovali, hlasování je ukončeno a přijato 46 hlasy, nikdo nebyl proti. Tímto můžeme poděkovat eh, panu zpravodaji za vykonanou práci. Děkuji vám za to, že jste se dostavili a, a hlasování je ukončeno. Next meeting, Příští zasedání, jen abych připomněla, 11. a 12. dubna v Bruselu a 25. dubna stejně tak v Bruselu. Děkuji vám.